Mes chers collègues, bonjour. Tak kolegové, dobrý den. Le projet Návrh pořadu jednání můžeme schválit, pokud nemáte námitky a chci vám říci, že bod, který se týká zprávy pana Teličky, pana Saliniho, tak ty přeskočíme, nebo přem změníme. Nejprve zpráva pana Saliniho a potom teprve probereme zprávu pana Teličky, protože pan Telička má jiné povinnosti, tak abyste mohl být přítomen tedy na prezentaci své zprávy. Pane Kramere, vy jste chtěl se vyjádřit po přijetí pořadu jednání, takže zítra budeme hlasovat o O právech cestujících, ono už to bylo několikrát posunuto a dosáhli jsme širokých kompromisů při na minulé schůzi, které byly odsouhlaseny. Samozřejmě jsme o nich diskutovali a došli jsme k dobrému závěru, takže budeme mít v pátek sdělení o alternativních kompromisech to nebyl vlastně kompromis. O tom jsme nediskutovali, o tomto alternativní. To jsou v podstatě pozměňovací návrhy, ale čas po, pro pozměňovací návrhy byl už překročen, takže to nemá vlastně nic co dočinění. Spolupracovali jsme s IMKem, kteří byli vždy zapojeni a když se snažíme o kompromisy, tak vlastně hm, to byla eh, dobrá debata. O těch kompromisech debatovali jsme dlouho, ale teď jsou to dva lidé ze dvou frakcí, předložili kom- alternativní kom- eh, návrhy. To vlastně odporuje postupu, to jsme tady 14 let nezažili všechno bylo dokumentováno, že bylo dosaženo dobrých kompromisů a teďka, teď to bylo takto překročeno, takže já jsem proto, aby to hlasování vlastně odpadlo, aby se nehlasovalo o těch alternativních kompromisech. Jediné možné by bylo ještě předložit v posledním okamžiku pozměňovací návrhy formou ústních, ale tak to nejde, jinak musíme s tím čekat až na plenárku, ale tak, jak to teď probíhá, to je nepřijatelné pro všechny zúčastněné. Na je, to už prostě nehraje žádnou roli, potřebu, to bychom vlastně museli eh, organizovat schůzi koordinátorů a tak toto prostě neakceptujeme. Pane Kramere, děkuji za vaši připomínku. Já budu hovořit jasně, vyslechla jsem váš vzkaz a z tohoto důvodu zařadím tento bod na pořad jednání dnešní schůze koordinátorů, proto není přijatelné, abychom nyní vstupovali v poslední minutě do toho postupu. Takže budu o tom hovořit dnes večer ohledně zítřejšího hlasování o právech cestujících a rozhodneme o tom dnes večer. Ale nicméně děkuji za vaši připomínku, která je relevantní z hlediska postupu. Pokud nemáte další připomínky, tak můžeme schválit pořad jednání, sdělení předsedkyně, nemám žádná sdělení. Ano, ano, předsedkyně tady je, ale nemá žádná sdělení pro vás. Nemluvím jen tak do větru, pane Fandenkampe, na to nemáme čas. Tak, budeme pokračovat hned stanoviskem výboru pro rozpočet o průběžné zprávě o VFR na období 2021 až 2027. Je s velkou, je to pro mě čest a potěšení, že dávám slovo zpravodaji panu Riketovi. Děkuji, paní předsedkyně. Omluvte můj hlas, který je zlomen nikoliv emocemi, ale nakažlivou nemocí, kterou doufám ode mě nechytíte. Jsem tedy na konci s dechem, takže to zestručním. Co se týká tedy této, z tohoto stanoviska výboru pro rozpočet, tak jsme předložili pozměňovací návrhy ohledně našich hlavních směrů. Měli jsme tedy jednu schůzi se spravodajem, protože nebylo nutné organizovat více schůzí. Dosáhli jsme osmi kompromisů. Těchto osm kompromisů pokrývá v podstatě všechny, celou tu zprávu. Kom- mezi těmi osmi kompromisy. Všechny tedy schválili těch osm kompromisů frakce, kromě kompromisu tři, kdy EKR, EKR se k němu postavila negativně. U ostatních kompromisů, kromě trojky tedy, tak všichni souhlasí, kromě ENF, z důvodu, že se nezúčastnili té schůze zpravodajů. Myslím si, že tato zpráva by neměla působit nějaké velké problémy, protože v podstatě zohledňuje jen ty hlavní naše línie, hlavní obavy, které jsme vyjádřili, zejména a ten bod, ke kterému se EKR stáhla tedy z tohoto kompromisu, tak tam by šlo o převod 20 miliard eur z Fondu pro regionální rozvoj do eh, CEFu. Connecting Europe, Europe Facility. Takže paní předsedkyně, tolik k této zprávě, nemám k tomu žádné další připomínky. Děkuji, pane Rikete, než dám slovo našim stínovým zpravodajům, tak bych ráda přivítala studenty žurnalistiky, kteří jsou zde vzadu v sále. Buďte vítáni na schůzi našeho výboru pro dopravu. Jste tady opravdu srdečně vítáni. Z jaké země pocházíte? Z Německa a ze Spojených států? Takže tak trošku z celého světa. To je skvělé. Evropa zde vítá svět. Takže budeme pokračovat. Pane Fim van den Kampe, máte slovo jakožto stínový zpravodaj. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych chtěl také poděkovat panu Riketovi zpravodaj. Já jsem mu velmi vděčný za práci, kterou odvedl. Ale myslím, já jsem sám udělal chybu na schůzi stínových zpravodajů. Já jsem totiž navrhl kompromisní pozměňovací návrh číslo 3, to byl ten návrh. Navrhl jsem tam tedy určité změní, aby se tam zapracovalo respektive aby se vyškrtlo doplňkově pro všechny členské státy protože to by nebylo dobré, aby v Evropský fond pro regionální rozvoj už je vlastně přístupný pro všechny členské státy. A kolega Pípr tedy na tento pozměňovací návrh, aby to ještě jaksi se zdůraznilo. Ale minulou středu odpoledne na schůzi stínových zpravodajů jsem potom požádal o to, aby se tato věta vyškrtla to je teď tedy nesprávně a tak bych chtěl poprosit Dominika a jeho kolegy, aby ještě tedy toto opravili, protože ten pozměňovací návrh eh, kolegy Pípra jinak sedí. Děkuji, pane. Paní Izabela Demonty má nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za vynikající práci, kterou odvedl na této zprávě a také za ty kompromisní návrhy, které, jak se zdá, se ubírají správným směrem. Takže domnívám se, že se nám již téměř podařilo dosáhnout cíle. Nicméně bych chtěla ještě zdůraznit význam cestovního ruchu, protože my jsme pracovali v rámci výboru. Rádi bychom chtěli explicitněji zdůraznit cestovní ruch, což tedy zpravodaj provedl a tomu také, v tomu také děkuji. Myslím si, že je nezbytné jít k směrem k určité rozpočtové líny, aby tedy se ty fondy neštěpily. Po těch deseti letech krize, kterými jsme procházeli, které se tedy mm, dotýkaly různých odvětví eh, evropské ekonomiky, tak nyní jsou tedy možnosti růstu. Měli bychom tedy dát jasnější odpověď, jasnější a rozhodnější směr, tak aby se také umožnilo lépe šířit, využívat těch zkušeností a znalostí v oblasti cestovního ruchu. A také bych chtěla říci, že jsem pro to, aby ta agentura měla dostatečný rozpočet, aby mohla vykonávat své činnosti. Takže ještě jednou děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům a všem asistentům za dobrou práci a myslím si, že se nám podaří schválit velmi dobrý návrh. Pane Zlatovský, vy budete mluvit za pana Zileho? Ne? Dobře. Tak pane Kramere, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych i já poděkoval panu zpravodaji za velmi kvalitní práci. My jsme předložili některé pozměňovací návrhy, všechny se je podařilo zapracovat do kompromisních pozměňovacích návrhů, za což tedy velmi děkuji. Nemám žádné další body, proto v tuto chvíli děkuji za pozornost. Výborně, paní Kilonen za skupinu GUE, ne? Tak další řečnice. Ano, děkuji. Abych také ráda poděkovala a vítám práci, kterou odvedl Dominik Rike, i když je dnes nemocný. Tak stále pracuje tak tvrdě na tom, aby tedy byly zahrnuty ty kompromisní návrhy do víceletého finančního rámce, protože to vlastně umožní vytvořit dostatečný prostor pro rámcové programy Evropské unie. Mnoho z nás předložilo pozměňovací návrhy, ať už se to týká eh, Connecting Europe z eh, Facility a nebo Evropské vesmírné agentury, ale tyto pozměňovací návrhy nemají právní hodnotu, protože konečný rozpočet bude záviset na hlasování o víceletém finančním rámci, takže já podporuji eh, politickou línii našeho zpravodaje, abychom měli vlastně vhodný rozpočet 12,3 miliardy. Jednání mezi komisí a radou budou velmi komplikovaná, musíme být bdělí, aby vlastně se nestal dala doprava takovou tou proměnou, která bude sloužit pro úpravu. Pokud jde o reviální fond 20 miliard pro CEF, jakožto zpravodajka pro tento regionální fond, tak je potřeba zajistit, aby tento rozpočet, který představuje zhruba 10 celkového regionálního fondu, byl poskytnut k dispozici regionům a nikoli v státům. Bylo by tedy lepší posílit priority dopravy v rámci regionálního fondu prostřednictvím tematické koncentrace, tak aby se zajistilo, že se budou také účastnit rozvoje TRTN. Děkuji paní Grapíny. Nyní máte slovo Děkuji paní předsedkyně. Dovolte mi, abych poblahopřála panu zpravodaji. Myslím si, že ze vší té chvály by se mohl uzdravit. Eh, nyní mi dovolte, abych zmínila dva body. Komise, ale i pan zpravodaj ve svých pozměňovacích návrzích uh, hovořili o částkách, určitých částkách. Pokud jde o uh, konektivitu, tak tady se tedy počítá s poklesem eh, o 12 eh, což není vůbec dobré, pokud jde o naše cíle, které máme stanovené eh, v nástroji pro propojení Evropy. Podobně jako Izabela i já jsem tedy v, ve svých pozměňovacích návrzích hovořila o cestovním ruchu, protože právě cestovní ruch není nikdy dostatečně zmi, důležitě zmiňován a přesto skýtá důležité šance Měli bychom tedy bojovat za to, aby v novém víceletém finančním rámci byla rozpočtová linka, která se bude věnovat právě cestovnímu ruchu. Sama jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, doufám, že se setkají s vaší podporou. Ta zpráva je poměrně vyvážená, líbí se mi, ale bohužel je tu příliš mnoho duplicit v oblasti eh, spojo, spojení, já si myslím, že to pocítíme, protože v některých členských státech zkrátka není dostatečná infrastruktura, jsou tu nedostatky v oblasti konektivity a cestovního ruchu a to není pro občany dobré. Možná že by bylo nejlepší, kdybychom dále bojovali, tak aby ty škrty neměly takový dopad a abychom tedy získali samostatnou rozpočtovou linku pro cestovní ruch. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji. Děkuji za všechny vaše připomínky ze strany stínových zpravodajů. A teď dám hned slovo ještě našemu zpravodaji, panu Riketovi. A pokud já zítra onemocním, pane Rikete, tak to bude vaše chyba. Tak prosím, máte slovo. Dobře, děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval všem, kteří se vyjádřili a kteří spolupracovali v tomto skvělém duchu. Myslím si, že opravdu se nám podařilo dosáhnout široké schody takže ono to nebylo příliš těžké se dohodnout, protože už ty, to, co jsme chtěli zdůraznit, bylo známé předem. Abych navázal na to, co říkal Vim, já jsem navrhl, aby tam byla znovu zapracována ta část věty, kterou si požadoval ty. To přece byl tvůj požadavek. Takže i když to možná není zcela... Já tedy navazuji na to, co říkal kolega Kramer, Všichni si myslím, s tím souhlasíme, abychom tam znovu zapracovali ten kousek věty, která byla vyškrtnuta tedy se souhlasem eh, předsedkyně, takže znovu ho zapracujeme do toho příslušného kompromisu. Já si myslím, že to je celkem jednoduché, protože s tím všichni souhlasí. Takže Dobře, takže tím bych ukončil závěrečné slovo. Děkuji, pane Rikete. Hlasovat budeme zítra od 9 hodin. A budeme pokračovat v naší schůzi. A nyní budeme hovořit o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Takže návrh stanoviska pro výbor pro zaměstnanost a pan Dedřen je naším zpravodajem, takže prosím, máte slovo. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Oblast dopravy je pro spolupráci a zrůstání Evropy za stěžení. V žádném jiném odvětví eh, hospodářství nejsou lidé tolik závislí na tom, jestli Evropa funguje. Začíná to u pracovní bezpečnosti, pokračuje to překračováním hranic a končí to tedy například společnými ustanoveními eh, pro eh, odpočinek řidičů nákladních vozidel. Musí nám jít o to, aby zákony, které tu schvalujeme, byly v reálném světě uplatňovány a právě v tom máme rezervy komise. V několika studiích dospěla k závěru, že stávající ustanovení v oblasti pracovního práva v dopravě jsou uplatňovány rozdílným způsobem. Máme tu zákony o kontrole silničního provozu, které jsou nepřesně interpretovány a je tu celá řada výjimek. To znamená, že vzniká směs eh, různě uplatňovaných pravidel, což stěžuje podnikatelům i zaměstnancům život. A Právě Evropský orgán pro pracovní příležitosti je tím chybějícím článkem mozaiky. Bylo by dobré, aby všichni účastníci trhu měli stejné podmínky a tak si spolu navzájem konkurovali. Ve svém stanovisku k tomuto orgánu jsem chtěl zdůraznit, že Evropský orgán pro pracovní záležitosti naplňuje eh, mezeru, naplňuje prázdné místo, nevytváříme tím duplikátní duplicitní strukturu. Díky tomuto orgánu se zlepší spolupráce mezi jednotlivými vnitrostátními orgány, bude možno díky ní řešit spory a do, budeme díky tomu schopni také řešit specifické problémy v oblasti dopravy. Šlo mi o to, abychom využili stávající systémy, abychom je i nadále rozvíjeli. Sem spadá například eh, Evropský centrum Evropský rejstřík ERO, kde jsou tedy celoevropská data o spedičních společnostech. Žádáme, aby tato data byla stahována v reálném čase při silničních kontrolách, tak aby orgán ELA mohl tedy podporovat vnitrostátní orgány při kontrolách. Eh, Evropský orgán pro pracovní záležitosti by zároveň měl pomáhat při školení, měl by předkládat eh, vnitrostátním orgánům podklady eh, pro školení. Jsme rádi, že se nám podařilo najít široký konsenzus. Zítra výbor pro dopravu bude o ELA hlasovat. A já se domnívám, že se nám podaří vyslat jasný signál v zájmu soutěže v oblasti evropské dopravy. Děkuji.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 Děkuji za slovo a děkuji panu zpravodaji za vynikající spolupráce, otevřenost na všech, všech úrovních. Chci zmínit však, že mluvíme o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti a není to omezeno na dopravu, týká se to různých odvětví, nejenom dopravy. Eh, takže bych eh, poprosila abychom zachovali eh, tento širší záběr a zaměřili se na, na něj. Já nejsem jediná europoslankyně, která toto vnímá jako platformu, kde, může, kde bude možné získat informace o těch 27 po Brexitu jednotlivých systémech, o odměňování, o personální eh, politice, aby nebylo nutné se eh, tím jednotlivě zabývat. Bude to jakási styčná platforma, když bude Mm, zde, když bude mít někdo zájem vysílat pracovníky do jiných členských států a tak podobně. Od, to od nás eh, voliči očekávají to, je jejich představa a to by mělo být účelem založení tohoto evropského orgánu, tak aby členské státy mohly spolupracovat a reagovat případně na nějaké negativní jevy, zneužívání na pracovním trhu, prá, provádění práce, která není v souladu s předpisy v daném členském státu prostě eh, nesouhlasíme s tím, že by tento úřad nebo orgán měl být, jaký, eh, že by měl kontrolovat a dohlížet, případně i vstupovat k jednotlivým subjektům jako eh, nějaký vyšetřovací orgán. Pokud by tomu tak bylo, členské státy by toto blokovalo. Cílem by měla být podpora firem, poskytování informací, potírání zneužívání a zejména tedy, jak jsem již říkala, zajištění přístupu k informacím pro malé a střední podniky. To je ten účel, který bychom měli podpořit. Myslím si, že zítra eh, z toho vyjde vyvážený dokument výboru eh, TRAN, který nám umožní a umožní všem subjektům, které zaměstnávají, tedy všem zaměstnavatelům, nejenom těm v odvětví dopravy, Eh, aby eh, získali informace, které pomohou potírání nekalé soutěže na evropských pracovních trzích. Eh, takže podpoříme ty dobré kompromisy, ty dobré návrhy a já jsem sama za EKR předložila. Doufám, že je podpoříte. Děkuji, pan Zlotovsky za EKR, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. I všem zpravozdavcům čením. Děkuji panu eh, zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za Toto stanovisko EKR je zatím dosti kritické, pokud jde o vznik této nové agentury orgánu s velmi širokými pravocemi. My zde ukazujeme v našich pozměňovacích návrhích na několik, návrzích na několik prvků. Za prvé, že pracovně Právní předpisy spadají do působnosti členských států a není možné, aby do toho takovým, takovou měrou někdo zasahoval. To by bylo porušení smlouvy. E, změny e, pracovně právních předpisů mohou iniciovat pouze členské státy sami. E, oni, oni jediné mohou takovou iniciativu činit a nebo ukládat nějaké po, eh, postihy, takže postihy a inspekce to je nad rámet. Také bychom raději viděli jiný název než European Labour Authority, tak by to bylo European Employees Agency, což by lépe odráželo odpovědnost tohoto úřadu v oblasti třeby, třeba vysílání anebo jakéhokoliv typu přeshraničního eh, zamě, zaměstnávání. Tato agentura by zajišťovala také profesní přípravu a technickou pomoc při výměně informací o pracovně právních předpisech. Bez nějakého ale eh, výkladu. Eh, ten úřad by se neměl stát policejním orgánem, který by se zaměřil na postihy eh, firem z východní Evropy a pokutování takových firem. Chtěli bychom, aby z toho měli prospěch i zaměstnavatelé, kteří jsou eh, diskriminováni vnitrostátními orgány v členských státech. Jsou kladeny přepakážky volnému obchodu, eh, volka, Eh, volnému eh, pohybu služeb, například ve stavebnictví a, a ta agentura by měla takové mm, praxe detekovat, zjišťovat a eh, informovat, jak je proti ním postupovat. Nechceme a také, aby odvětví silniční do Pravy bylo uváděno jako to, na který se má agentura zaměřovat, na rozdíl od některých jiných. Třeba, že jsme Eh, výborem pro dopravu, neznamená to, že chceme ten dopravní, že chceme to dopravní odvětví o to více postihovat. Chceme spíš hledat řešení, které pomohou všem subjektům na společném trhu. Některé naše pozměňovací návrhy byly zapracovány do těch kompromisních. Podpoříme pouze jejich část a uh, my bychom spíš si přáli, aby neprošlo to stanovisko. Děkuji. E, další řečnice, paní Zeskon Bilpa Berandika. Děkuji, dobré odpoledne všem. Eh, ráda bych poděkovala za práci, kterou jste odvedl v koordinaci s dalšími eh, frakcemi. Je jich celkem, je celkem 17 pozměňovacích návrhů a ALDE je v zásadě podpořuje. Eh, podporuje. U eh, některých těch pozměňovacích návrhů skutečně, eh, nebo u těch stanovisek je významný ten, ta evropská úloha. Tady skutečně je důležitá naše role, protože to se týká mobility a návrh komise zmiňuje, že každý den přejíždí hranice kolem dvou milionů pracovníků mm, a na ty není, nesmíme zapomínat. Obecně řečeno je je eh, my jako eh, frakce i já osobně jako eh, europoslankyně volám po zlepšení sociálních aspektů evropského projektu. Říkáme to tak od začátku, bylo to řečeno i v příslušných doporučeních, tak tady si možná trošičku mm, až falešně gratulujeme občané od od nás očekávají víc, pokud jde o evropské občanství a pokud jde o tu mobilitu, když tě tolik osob denně přechází hranice, jsou to zejména mladí lidé, kteří se takto posouvají, jezdí za prací a pracovní orgány tomu s tím musí pracovat, je potřeba koordinovat mezi jednotlivými eh, orgány členských zemí, ty informace musí být předávány. Eh, tento eh, orgán by měl být nástrojem, který nám umožní budovat více Evropy, lepší Evropu, ochranu práv jednotlivců na pracovním trhu a tento orgán určitě pomůže je eh, třeba se zamýšlet, co to bude znamenat pro členské státy a jak budou vykonávat tuto legislativu, provádět je. Ta koordinace je nezbytná ze strany členských států. My to nemůžeme eh, z úrovně parlamentu eh, řešit, takže se musíme obrátit na jednotlivé členské státy a na občany při budování lepší budoucnosti. Stručně řečeno, podporujeme těch 17 kompromisních návrhů vedle těch, které jsme sami předložili. Děkuji, paní Belbal. A já také jsem stínovou zpravodajkou. Děkuji zpravodaji za jeho práci. Je to opravdu klíčový bod našeho legislativního období. To je klíčová záležitost právě v Evropě chyběl nějaký nástroj. Děkuji. Poradci hovořím, tak prosím, kdybyste mohli <laughs> se stěšit. Takže v Evropě chyběl nástroj, který by nám skutečně umožňoval zjistit, jaké jsou problémy naší Evropy, když se hovoří o té sociální oblasti. Často se používalo toto, ten pojem sociální dumping, ale v podstatě nikdo nemůže vyřešit otázku sociálního dumpingu, zejména v dopravě, pokud jsme dnes nejsme tedy schopni shromáždit, analyzovat, ale také předávat informace těm zúčastněným subjektům, ale také, a máte pravdu, paní Bilbao, že také poukážeme na zodpovědnost členských států, které, který, které někdy nehrají tu roli. Tato agentura nebo ten orgán by měl právě dbát na to, aby Evropané měli na pracovištích daleko jistější podmínky, daleko zdravější což by také eh, byl, z toho by také těžily podniky i veřejná zpráva. Takže tato agenta, tento orgán by měl předcházet všem rizikům spojeným s prací, ale s jedním cílem. Ať je to jakékoliv odvětví ekonomiky, tak zlepšit pracovní podmínky v Evropě. A tento orgán bude také koordinovat a anticipovat změny legislativy, které budou relevantní v následujících letech. Je to tedy také určitý nástroj pro informování pro určité vzdělávání, protože někdy, když se hovoří o agenturách v Evropě, tak lidé říkají, no máme moc agentur. Ne, ale tato agentura je hnacím motorem sociálního pilíře. Bude tedy také potřeba z hlediska jejího fungování, aby tato agentura byla měla skutečnou strategii, aby byly jasně vytyčené cíle, tak, aby mohla co nejrychleji pracovat a to efektivně. My jsme tady proto, abychom vlastně vytyčili tuto vizi v našem výboru a propojili ji zejména se stanoviskem výboru pro zaměstnanost, protože pokud nevytvoříme teď pilíř sociální Evropy tak bohužel už to neuděláme nikdy. Paní Kilonen, máte slovo. Thank you, chair, dear colleagues. I have... Děkuji, kolegové. Já zde mám uh, dopis od paní González Peňas, která se týká to, dopis, který se týká tohoto tématu, ten vám přečtu. Děkuji kolegové za spolupráci. Jak všichni víte, pokud vytvoříme evropský orgán, který bude posilovat příležitosti a zajišťovat eh, rovná práva přeshraničně uvnitř EU, pak musí mít tento orgán jasně vymezené potřeby a povinnosti, aby mohl vykonávat efektivně své kompetence. My jsme celkem Eh, spokojeni s výstupy jednání stínových zpravodajů a kompromisních eh, návrhů. Jean-Claude Juncker výslovně jmenoval takovýto eh, orgán, že by to tedy měl být orgán, nikoli agentura, s tím, že eh, oprávnění kontrolovat a provádět inspekce musí být dáno ve spolupráci s členskými státy. Zajišťování informací, údajů a dokumentů je úplné minimum pro to, aby ten orgán mohl plnit své povinnosti. S eh, sociální partneři musí mít též právo informovat a být informováni eh, tímto orgánem Eh, tak abychom odstraňovali překážky eh, volnému pracovnímu pohybu eh, a také nezákonným praktikám. Sociální partneři mají v mnoha členských zemí z ústavy taková práva, aby mohli potírat nezákonné praktiky a zajistit přeshraniční příležitosti. Je nezbytná transparentnost v rámci těchto služeb. Orgán musí být schopen poskytovat eh, poradenství, poskytovat přesné informace o pracovně právních předpisech a to ve všech jazycích. Kolegové, nastal eh, čas, abychom zajistili, posílili volnou, volný pohyb pracovníků, což je důležitější, než hovořit pouze o volném pro, pohybu zboží a služeb, protože eh, budování Evropy znamená dát občanům takové nástroje, aby našli uspokojivou práci kdekoliv na pracovním trhu na celém kontinentu. Doufám, že zítřejší hlasování bude úspěšné. Eh, o, pokud se týká Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, a to proto, že dopravní sektor je zvláště vystaven mnoha tlaků, protože souvisí úzce s mobilitou. Děkuji předem. Děkuji paní Kilonen. Teď paní Rvodalon, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně. Vážení kolegové, jak již jsem řekla při prezentaci zprávy, tak vytvoření tohoto evropského orgánu je vlastně výsledek dlouhého tlaku Evropského parlamentu na Evropskou komisi, aby se konečně vyvážila integrace a aby, byla k dispo, aby byl k dispozici takový orgán, který bude zajišťovat sociální práva. Už existuje takový četník konkurence, který by měl dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže a není důvod, proč by neměla Evropská unie mít takového sociálního četníka, který bude dbát na dodržování práv všech pracujících Evropské unii. Vítám práci našeho zpravodaje. Také bych požádala kolegu, aby se nesnižovala úroveň kompetence té, tohoto orgánu, který bude nejen spolupracovat s národními orgány, ale také by měl mít pravomoc provádět své vlastní inspekce a kontroly a příležitostně provádět dohled nad národními orgány. Děkuji pan Fim, Wim van den Kamp nyní. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik... Děkuji, paní předsedkyně. Já teď mohu hovořit po paní kolegyni, což je zajímavé, protože já tu věc vidím úplně jinak. Uh, Určitě můžeme poděkovat panu zpravodaji i stínovým zpravodajům, ale musíme se jasně podívat na to, o co přesně jde. V evropských smlouvách se píše, že politika eh, pracovního trhu je kompetencí jednotlivých členských států. V jednotlivých členských státech jsou totiž různé systémy, které spolu úplně nesouvisí, eh, nejsou stejné. Eh, může se stát, že do budoucna tedy sociální systém bude v Rumunsku stejný jako jinde, ale zatím tomu tak není. Podle mě ty návrhy jdou příliš daleko. Eh, my tady zasahujeme do kompetencí jednotlivých členských států. Já si se domnívám, že národní inspektoři za takových podmínek už nebudou moci plnit svoje úkoly a e, dělat svoji práci, protože jejich roli převezme evropský orgán. Já si myslím, že evropský orgán by měl plnit roli toliko koordinační. To ostatní je v rukou vnitrostátních orgánů. A ve zprávě je řečeno, že e, pracovní inspektoráty nebo orgán pro Eh, pracovní záležitosti by měl převzít úkoly, které jdou nad rámec koordinace. Komise i pan zpravodaj předkládají návrhy, které jdou podle mého názoru příliš daleko. Eh, vytvářet sociální Evropu pouze na papíře nemá smysl. My eh, nesmíme bránit tomu, aby vnitrostátní pracovní inspektoráty dělali svoji práci. Děkuji. Děkuji paní Grapíny, má nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. I v, I v mé zemi, i moje země, i já tedy jsme souhlasili s tímto návrhem o zřízení tohoto orgánu ale není to orgán, který by měl být pouze pro dopravu, je to prostě obecní evropský orgán. Nyní se na to tedy díváme z pohledu výboru pro dopravu. Já bych chtěla k tomu říci pár věcí. Pan Fandenkamp už k tomu řekl svůj názor. Mé pozměňovací návrhy jdou v podstatě stejným směrem. Já považuji tuto platformu to znamená propojení národních orgánů, tak, aby vlastně si lépe a snadněji mohli vyměňovat informace, ale ta platforma by měla také pomáhat občanům nebo společnostem, když například si chtějí, když se chce přestěhovat jedna firma z jednoho státu do druhého a tak dále. Potom by tady se mohla tedy používat tato platforma evropských orgánů. Za druhé, Evropská komise se vyjádřila v tom smyslu, že chce, aby na pracovním trhu tedy lidé pracovali za spravedlivých eh, stejných podmínek. Já vím, jak to je, když velké nadnárodní společnosti přicházejí, ale měli bychom zajistit eh, rovnováhu. Co tedy by tento orgán nebo tyto orgány měly dělat? pro ty inspekce, které tedy provádějí tyto orgány, by podle mého názoru měly být prováděny pouze ve spolupráci s národními orgány. Neměl by tento orgán sám vyslat inspektory do, jedno, do nějaké země a provádět inspekci bez spolupráce s národními orgány. Samozřejmě existuje národní legislativa, která platí pro práci těchto orgánů. Nemůžeme například přijet do Rumunska a pracovat podle nizozemské legislativy, provádět ty inspekce. Co se týká hodnocení rizik, to je velmi dobré, když, je, když, se mají, když se mají hodnotit rizika, tak to by se mělo dělat ve všech členských státech a je to levnější, než když vlastně musí jeden stát provádět svou vlastní analýzu. Já jsem předložila pozměňovací návrh, nelíbí se mi příliš to, co je uvedeno v tom textu. Z čeho se skládá ta podniková rada? Může se stát, že všichni členové rady budou z Německa nebo z Nizozemska. To není správné, mělo by tam být i zeměpisné rozdělení protože jsou tam určité specifické záležitosti pro jednotlivé trhy, jak na to poukázal pan van den Kampf, a toto by mělo být zohledněno. Také by se mělo tedy být k dispozici nějak, několik formulářů, buď online nebo offline, tak aby se snížila byrokracie, aby se snadněji našly chyby a také souhlasím s tím, aby ty orgány fungovaly tak, jak jsem řekla. Doufám, že ten text tedy nakonec eh, bude dobrý a že se nám podaří schválit vyvážený a dobrý text. Děkuji, paní předsedkyně. děkuji také panu Detjenovi za práci velmi pečlivě. Jsem poslouchal to, co řekl. Vy jste popisoval úkol tohoto orgánu ELA a ono to vypadalo jako eh, takové eh, proniknutí orgánu pro eh, silniční bezpečnost zadními vrátky, ale nám jde o pracovní mobilitu a ne o koordinaci předpisů v dopravní oblasti a o jejich prosazování. Na to bychom si měli dát pozor. Děkuji. Paní Demonte, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už zaznělo v předchozím příspěvku, já jsem proto, aby ten orgán vznikl. To už říkal někdo přede mnou, někdo přede mnou zmínil, že ten orgán, pokud vznikne, musí mít i dostatečnou autoritu a musí být schopen provádět kontroly. Ono to nepochybně souvisí s volným pohybem osob a zboží, souvisí to s dopravními pravidly, pravidly v dopravní oblasti a já si myslím, že na evropské úrovni tady potřebujeme silnější spolupráci a potřebujeme společná pravidla tak, abychom byli schopni bojovat proti zneužití, abychom měli lepší kontroly a abychom mohli šířit příklady dobré praxe. Každý den je to totiž tak, že mnoho tisíc pracovníků výjíždí na silnice a kontrol není bohužel tolik jako dříve, což je velký handicap v silniční dopravě a právě proto je tento orgán velmi důležitý a také proto, že potřebujeme jasnější a silnější normy. balíček pro silniční dopravu nepřinesl jednoznačné vylepšení. Snažili jsme se o digitalizaci, ale myslím si, že na paměti musíme mít také život jednotlivých zaměstnanců. A potřebujeme, aby jednotlivé normy byly tak mnohem účinnější. Nyní jsme celou tu situaci doplnili, ale nesmíme se tvářit tak, jako, byli už, jako by bylo všechno hotovo. Potřebujeme základní pravidla v oblasti dopravy. Prosím, máte slovo. Pane zpravodaji. Děkuji. Ono je na snadě, že v oblasti dopravy jsou problémy nejsou tu stejné peníze za stejnou práci, e, jsou tu rozdíly mezi silničními kontrolami, které probíhají v jednotlivých členských státech, e, jsou tu fiktivní firmy a celá řada dalších problémů. To, co se tu děje, je takový typický pavlovský reflex. E, reflex. Evropa má problém, tak ať to Evropa vyřeší. A já si myslím, že jsme už odvedli velký kus práce. Jde především o koordinaci ale zároveň si musíme položit otázku, jak můžeme eh, integrovat jednotlivé systémy. Pokud máme problémy s pravidly a pokud to nefunguje, tak bude dobré ta pravidla trochu přizpůsobit. Ale tady to vypadá, že se tu vytváří úplně nový evropský cirkus a něco takového už prostě evropští občané nechtějí. Budou říkat, že Evropa je k ničemu, že se zase zak loží nový orgán, nová instituce a e, myslím si, že Evropská unie tím stále více ztrácí na e, důvěryhodnosti. To by si měli uvědomit kolegové, kteří tu e, hovoří tak radostně a mluví o tom, že to je základní pilíř naší politiky, ale ono by bylo lepší, kdyby ta pravidla byla trochu vylepšena, vylepšena zpřesněna a kdyby mohly být prováděny kontroly, protože již ty stávající orgány dělají dobrou práci a myslím si, že bychom jim měli v tom pomoci, že bychom měli vylepšit jejich eh, oblast působnosti a nezakládat nový orgán. Nyní se, děkuji, nyní se obracím na Evropskou komisi, na zástupce DG Ample, aby nám tedy vysvětlil fungování této agentury. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem z DG Ample a nejsem obvyklým partnerem vašeho parlamentního výboru, ale ještě jednou děkuji za tuto příležitost a rád bych poděkoval také zpravodaji za jeho návrh zprávy, za veškerou práci, kterou jste odvedli. Tento návrh podporujeme ze všech sil. Předložili jsme ji v březnu letošního roku a uděláme vše proto, abychom to dotáhli do konce, do konce tohoto legislativního období. To je náš cíl. Těsně spolupracujeme s parlamentními výbory, také samozřejmě spolupracujeme s radou. Pokud jde o tě, ty různé diskuse, Samozřejmě vyslechli jsem připomínky, komentáře, návrhy, také otázky ohledně kompetencí, názvu, subsidiarity tohoto, nové, tohoto nového byrokratického orgánu. je to vlastně těch sedm úkolů, jako sedm divů světa, které navrhujeme pro tento orgán. Některé již existují, některé existují částečně a některé jsou nové. Takže čeho chceme dosáhnout, je pokračovat v tom, co funguje a rozšířit to na ostatní oblasti. Chceme, aby máme zde také ten cíl jednotného kontaktního místa, aby orgány spolupracovaly v oblasti sociální bezpečnosti, dopravy, pojištění dopravy a tak dále. Toto je náš cíl a mobilita samozřejmě. To je realita. Skutečnost, která se stále rozšiřuje z roku na rok. Máme 17 milionů mobilních pracujících v Evropské unii, také řidiče, hmm, počet jejich roste. Takže myšlenka je pomoci, na pomoci této mobilitě, tak aby jednotlivé zúčastněné subjekty, ať už jsou to pracovníci, podniky, veřejné, orgány veřejné zprávy, aby měli k dispozici novou strukturu, která jim bude umožňovat být lépe informováni, lépe koordinováni a někdy navrhovat určitá řešení. Takže to, tady máme ty tři pilíře tohoto orgánu, informování, spolupráce a zprostředkování. Takže ještě jednou děkuji za vaši práci. Doufej, doufám, že odhlasujete vaši zprávu. Předáme to potom věcně příslušnému výboru, pak to půjde do další etapy s radou a s vámi, kteří vstoupíte do jednání v rámci trialogu. Takže ještě jednou děkuji a pokud máte otázky, jsem vám k dispozici. Děkuji, pane. Nyní dávám slovo našemu zpravodaji, panu Detienovi, aby uzavřel tuto diskusi, prosím. Já vielen Dank. Děkuji. Neví, nevidím tady eh, v parlamentu ani velbloudy, ani kolegy, kteří by si, kteří by tu nějak povykovali a radostně tady pobíhali po parlamentu. Myslím si, že se nám spíše podařilo protáhnout velblouda uchem jehly. Ta zpráva je tedy vyvážená z mnoha hledisek i z hlediska dopravy. A ono, pane Fandenkampe, nejde o to, abychom brali národním orgánům nějaké kompetence. Ono jde naopak o to, abychom vnitrostátní orgány podpořili v jejich práci a doufám, že se nám to tedy v té zprávě podařilo dostatečně zdůraznit. Jde o slaďování stávajících informací a o eh, zjednodušení v zájmu evropských občanů, v zájmu právní a sociální jistoty a já doufám, že zítra tedy pro tuto zprávu získáme velkou většinu. Děkuji, pane zpravodaji. Omlouvám se. Připomínám, že hlasovat budeme zítra v 9 hodin. A tím budeme pokračovat v našem programu. Máme zde výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla. A dávám hned slovo paní Virkunen, naší zpravodajce. Prosím. Yes, thank you, Madam Chairman. Děkuji. Paní předsedající, jedná se o velmi důležité nařízení, ke kterému připravujeme stanovisko, stanovisko pro hlavní výbor, kterým je výbor pro životní příležitosti. Jak víte, eh, nedávno jsme hlasovali o eh, osobních autech. Bylo to obtížné získat schodu a získat většinu mezi frakcemi v parlamentu, takže doufám, že u nákladních vozidel to bude jednodušší. Je to velmi zásadní nařízení a cíle, které jsou eh, navrhovány, jsou stejná u těžkých voz, voz, vozidel jako u e, osobních 15% do prvního první od 25 a potom 30% e, do prvního první 2030 a dále. Je to poprvé, kdy vlastně se nastavují cíle na CO2 u těchto těžkých e, vozidel, protože víme, že jsou účinné tyto cíle, protože je to, ta spotřeba je klíčová při rozhodování o nákupu v vozidlech. Není to, nejsou to automobily pro zábavu, je to vždy věc, která souvisí s obchodem a průmyslem, takže už nyní jsou těžká vozidla ekonomicky účinná, e, protože palivo je drahé a doufáme tedy, že najdeme podporu pro to, abychom těch procenta mohli podpořit. 15 do 1. 1. 2025, 30 do 1. 1. 2030. Je to velmi ambiciozní protože, eh, cíl, protože E, víme, že třeba, že se tomu výrobci, pokud jde o účinnost těchto vozů, věnují 162 pozměňovacích e, návrhů a směřovalo ke změnám oběma směry, tedy jak ambiciozní e, více či méně by ty cíle měly být, ale po diskusi jsme si uvědomili, že většina Mm, eh, většina vlastně nakonec se kloní k tomu, že podpoří to, co navrhuje komise. Eh, ostatní pozměňovací návrhy se týkaly výpočtu, eh, jak tedy vypočítávat ty emise nyní a budoucnosti těch vzorců a tady byly zajímavé návrhy, došli jsme k nějakým kompromisům a až v roce 2022 přijde komise se zprávou, tak by měla také navrhnout tu nejspolehlivější Eh, metodologii a také výpočet emisí životního cyklu. Očekáváme tedy, že komise na tom bude pracovat, protože ten výpočet nás zatím neuspokojuje. Měli bychom na to eh, pracovat eh, nadále jednak té reálné emise v reálném čase a jednak za celý životní cyklus. 162 pozměňovacích návrhů, z toho vzniklo 12 kompromisů. E, stínoví zpravodaje byli velmi aktivní. Chci všem e, poděkovat a doufám, že zítra se nám to podaří e, přijmout tak, abychom pro výbor Envy připravili dobrý podklad. Děkuji. Děkuji, paní Virkunen. A nyní dávám slovo paní Revo Dalon. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva tato alarmující zpráva, všechny média o ní hovoří, všichni hovoří o naléhavosti, abychom omezili emise ale jak si je potřeba shodnout se na té rychlosti. Jde o těžká vozidla oproti lehkým vozidlům. Nikdo nespochybňuje nutnost do roku 2025 mít ty standardy. To je první legislativní akt a komise správně navrhuje revizi v roce 2022, protože ještě nemáme ten dostatečný odstup, abychom mohli skutečně ohodnotit, co je reálné a v jaké lhůtě. Tam simulovaly se emise jemných částic, tak aby ta mm, technologie mohly být uspůsobeny. Mělo by se to využívat co nejlépe, proto doufám, že všichni se budou opírat o tento program, budou ho doplňovat a využívat informací, které zpracovává. Ale má trošičku eh, opomíjíme naše ambice, co se týká těch vozidel s nízkými emisemi, nebo když žádáme o ty super kredity, co se týká výpočtu těch vozidel, to ne, odpovídá výpočtu v reálném světě. Socialisté souhlasí se spravodajkou ve většině bodů, nicméně je zde jasná báze tedy pro konsensus, to je potřeba zdůraznit. Pokud jde o obecnou ambici o těch vozech s nízkými a nulovými emice, emisemi, co se týká časového harmonogramu technologi- technologii, s tím souhlasíme, ale nemůžeme souhlasit s příliš vágní, slabou definicí těch nízko a nulově emisních vozidel. U těchto dvou bodů navrhujeme alternativu legislativní kompromisy se zelenými a GUE, abychom se pokusili zachovat konsistentnost a dostatečnou ambicioznost tomu textu. Děkuji, paní Revodalon. Nyní, pane Damas Vekery, vy budete mluvit jménem pana Cileho, nebo ne, pane Damas Mekere? Ne, nechcete hovořit. Dobře, pane Radoši, máte slovo. Děkuji. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce i všem ostatním stínovým zpravodajům za dobrou spolupráce. ALDE podporuje toto nařízení a tedy i naše stanovisko, um, které se, pokud jde o osobní automobily, ten návrh eh, komise tam byl dostatečně ambiciozní eh, a my podporujeme potom eh, tu revizi, která bude ten výpočet opírat o emise celo toho životního cyklu, protože pokud my nastavíme vysokou ambici, neexistuje dostatek, neexistují dostatečná opatření, jak je naplnit ty cíle a takový tato nařízení mají tento problém, že se potom nenaplňuje. Uvidím, uvidíme tedy, jak to bude eh, fungovat a proto také předpokládáme tu revizi ze strany komise. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pane Dalunde, dobrý den, teď máte slovo vy. Eh, Děkuji ty emise z těžkých vozidel představují jednu čtvrtinu všech emisí z dopravy eh, v Evropě a proto je důležité, abychom eh, emisní normy nastavili pro těžká vozidla a my to je dobře, že tedy na tom pracujeme. Eh, co je ovšem problematické, je, že výhled klimatický je přehlížen to snižování o 30% do 20 2000, roku 2030 není v souladu s pařížskou deklarací a jak si zanedbává ochranu životního prostředí eh, eh, proti těm těžkým vozidlem. My jsme tedy navrhovali 50% snížení, považujeme to za klíčové, protože to chce pařížská eh, dohoda. Eh, dlouhodobě je dobré, aby průmysl výrobní na tom eh, pracoval tak, aby investovali do udržitelných eh, technologií, které také v EU navýší dlouhodobě konkurenceschopnost. Dnešní návrh obsahuje spoustu mezer a prázdných míst, které se dají zneužít. Jsme velmi kritičtí k těm superkreditům, protože ty vlastně podrývají schopnost možnost dosáhnout těch cílů. Máme tady tedy ještě mnoho práce eh, na naplnění pařížských cílů. Děkuji. Kilonen, Paní Kilonen, máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Opět tu mám dopis od paní stínové zpravodajky Tany González Penias. Děkuji Spravodaji eh, i stínovým spravodajům za spolupráci. Ráda bych vás upozornila na panel nebo zprávu panelu IPCC, která byla zveřejněna včera v Koreji. 19 eh, vědců eh, tady opět varovalo nebo vyzvalo všechny vlády světa, Eh, v tom smyslu, že během nadcházejících deseti let musíme eh, snížit emise CO2 o 50 ve srovnání s rokem 2010. Dospěli k závěru, že omezit globální oteplování na 2 stupně nestačí, je potřeba eh, omezit oteplování na 1,5 stupně Celsia Dva stupně je zkrátka příliš. Došlo by k nezvratným dopadům na lidské zdraví, na globální bezpečnost a na ekosystémy. Život na Zemi by se proměnil v katastrofu. My této zprávě důvěřujeme a myslím si, že tato zpráva je jasným důkazem o potřebě ukončit éru fosilních paliv. Chceme, aby tedy eh, eh, oblast fosilních paliv byla omezena o, 45, o 45 do roku 2030 a o 90 do roku 2050. My uh, jsme se snažili o ambiciozní řešení, ale nepodařilo se nám to. Uh, hovořilo se o 15% do roku 2020 a 20% do roku 2030, což nestačí. Eh, potřebujeme tedy mnohem ambicioznější cíle z našeho hlediska, právě cíle v oblasti emisí eh, jsou pod referenční hodnotou a to znamená, že tedy eh, nedostojíme našim požadavkům. Znamenalo by to, že stovky milionů lidí eh, budou čelit vysokým teplotám, eh, nemocem, které budou přenášet eh, komáři, protože by se začaly přesouvat také do mírnějšího pásma, ať už do Evropy, eh, Jižní Ameriky, Severní Ameriky. Pokud tedy zůstaneme v současné situaci, tak to znamená, že zdvojnásobíme eh, počet lidí, kteří nemají k dispozici dostatek vody, Studie zmiňuje, že je potřeba se zaměřit na oblast Středomoří a to všechno jsou důvody, proč tedy nepodporujeme většinu kompromisních návrhů a vyzýváme zbytek frakcí, aby se zamysleli nad tím, jaké dopady bude mít to, když eh, tedy zůstaneme u těchto nižších cílů. Jinak budeme zítřejšího hlasování litovat. Děkuji. Děkuji, paní Kilonen. Paní Kilonen, máte pravdu. Máte pravdu, když říkáte, ho, hovoříte zejména o tom, jak je to naléhavé. Když budeme nečinní v oblasti boje proti klimatickým změnám, tak to by bylo neomluvitelné v současnosti. To opravdu říkám, vážení kolegové. Je to neomluvitelné, protože všichni v tomto sále si to uvědomují, všichni mají informace. Čas seminářů a konferenci je u konce. Nyní je potřeba jednat. Jednat rychle a teď. A takže tento ekologický přechod, který uvádíme, k tomu ještě nedošlo v dopravě a to je dram- dramatické. Připomínám, že doprava je, vy, vy, jsou tam emise více než 20 emisí skleníkových plynů od roku 90 a z těch 20 70 těchto emisí CO2 pochází ze silniční dopravy. Takže co uděláme tedy? musíme být ambiciozní ve výboru pro dopravu, musíme vyslat jasný vzkaz výboru Envy nemůžeme opominout to, co se odehrálo na plenárce minulý týden. Silniční doprava musí mít stejnou dynamiku. Proč? Protože ekologický přechod, pokud k němu nedojde teď, tak se stane zásadní nutností pro život a pro lidstvo a pro biologickou rozmanitost. Takže vaše zpráva, paní Virkonen, o které budeme hlasovat zítra, Doufám, že výbor pro dopravu bude mít vůli, odva a odvahu vyslat velmi jasný vzkaz, tak abychom ehm, nejen tedy pro Evropany, ale abychom vlastně ukázali hlavám státu tu dobrou cestu, kterou by se měli ubírat, protože teď opravdu tancujeme na vrcholu sopky. Teď dávám slovo panu Alexovi Pakovi z DG Klima. Prosím. Chair, uh, good afternoon, dear colleagues. Děkuji, dobré odpoledne, kolegové. Já bych rád poděkoval mm, paní zpravodajce za to, že se pokusila usoulednit různé prvky a stanoviska a vytvořit jedno tedy stanovisko. E, důležité je, aby nařízení bylo přijato. To již bylo zdůrazněno. Odvětví zatím žádné e, takovou regulaci z úrovně EU nezažilo a přitom představuje 6 6 všech emisí a bez dalších kroků předpokládáme nárůst o nejméně 10 do roku 2030. Takže je potřeba jednat s ohledem na klima, takže skutečně je potřeba eh, se držet pařížských cílů a implementovat je i v tomto odvětví. Je to důležité pro dopravní provozovatele, kteří jsou většinou malí a střední podniky a ten návrh jim vlastně pomůže eh, ušetřit peníze. Těch, eh, těch úspor bude dost a dále je potřeba zachovat technologickou technologický primaria, tedy to první místo evropských výrobců. A proto komise před pár měsíci přišla s tímto návrhem, který považujeme za ambiciozní i realistický. Jsou tady závazné cíle do roku 2025 a následné do roku 2030. Důležitá je také ta včasná revize v roce 2022, protože je to první předpis, který se bude týkat odvětví nákladních automobilů. Je to odvětví neznámé a te, to znamená, ta včasná revize v roce 2022 umožní nastavit další závazné cíle a možná navýšit eh, rozsah působnosti. Eh, chci poděkovat výboru za práci na tomto tématu a budeme se těšit na následné diskuse se spoluzákonodárcem. Děkuji. Děkuji, pane Pako a paní Virkunen. Teď dávám, dávám slovo, abyste uzavřela tuto debatu. I don't have much to add. Já k tomu v podstatě nemám co dodat, paní předsedkyně. Myslím si, že názory na tu věc se liší. Eh, většina z nás zdůraznila, že je důležité, abychom takové nařízení měli. Eh, je to skutečně vhodný okamžik komise správně řekla, že, za, že tady nemáme eh, k dispozici dost informací na to, abychom tedy přesně plánovali budoucnost. Eh, já doufám, že tedy zítra to hlasování dopadne. Dobře, děkuji. Děkuji. Hlasovat budeme zítra v 9 hodin. A jak, protože máme předstih a pan Saliny přijde až v 16.30, tak na 12 minut přerušuji schůzi.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 chers collègues, nous allons reprendre notre séance. Tak vážení kolegové, budeme pokračovat v naší schůzi. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, jak jsem již řekla před chvílí, tak nejprve začneme s zprávou pana Salínyho, kterou předřadíme před zprávu pana Teličky. A ah, monsieur Telička, vous voilà. A pantelička nám právě přichází. On va commencer par monsieur... Takže začneme s právou pana Salínyho a potom s právou pana Teličky, protože všichni stínoví zpravodajové k vaší zprávě zde ještě nejsou. Dobrý den, pane Salíny, takže máte slovo ohledně eh, vesmírného programu zavedení kosmického programu Unie a zřízení agentury Evropské unie pro kosmický program. Takže prosím, máme, eh, je to návrh stanoviska pro výbor ITRE, tak prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, Dobré odpoledne, přeji všem hezký den. Děkuji. Měli jsme co by výbor pro dopravu vypracovat stanovisko o kosmickém programu. Bylo to poměrně úspěšné. Obdrželi jsme zhruba 270 pozměňovacích návrhů, což jasně dokládá, že o toto téma je velký zájem. A k těmto 270 pozměňovacím návrhům eh, přibude ještě 550 pozměňovacích návrhů, na kterých se pracuje v ITRE. Eh, jde tu především o otázku governance, systému zprávy ve všech třech oblastech, které hrají roli v rámci kosmické strategie. Snažili jsme se vyjasnit jednotlivé kompetence, to znamená na jedné straně komise, potom agentura a nová agentura eh, Evropské unie pro kosmický program ASA. E Já osobně jsem s tou odvedenou prací velmi spokojen, protože všechno je směřováno k tomu, abychom co možná nejvíce eliminovali duplicitní úkoly, duplicitní práci, aby se programy těch agentur nepřekrývaly, Spolu s kolegy jsme tedy přijali společnou linii a ta je v podstatě v souladu s návrhem komise. Poté, co kolegové při, předložili svoje návrhy, provedli jsme ještě pár změn, o kterých jsme všichni hovořili, ale jsou to skutečně pouze drobnosti související s rozpočtem. Jde o to, aby byla zajištěna dostatečná vnitřní flexibilita. Máme tady návrh týkající se Galilea, aby měl Galileo svoji vlastní částku, Kopernikus také. Jedna věc je lehce znepokojivá a sice jde o to, že ty nové programy GovSatcom eh, a SSA, že by tedy měli eh, dostat dvojnásobný objem finančních prostředků. Komise počítá na oba programy z 500 miliony a to by znamenalo, že by to nebylo 16 miliard, ale 16,7 miliard celkem já si myslím, že je potřeba, aby oba programy dostaly dostatečné množství finančních prostředků, protože jinak hrozí, že se vůbec nerozběhnou a to by byla škoda, protože jsou to programy důležité. Chceme, aby se konsolidovaly i stávající programy Galileo, EGNOS a Copernicus. No, to je všechno, děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane Saliny, za váš úvod. Bylo to velmi jasné, co jste řekl, se skutečnou vůlí chránit náš kosmický program, který je opravdu program, který nám umožňuje, abychom byli na mezinárodní scéně konkurenceschopní. Takže prosím, máte slovo, pane. Děkuji, paní předsedkyně. Mikrofon, prosím. Můžete to prosím zopakovat? Bohužel nebyl zapnut mikrofon. aposta da União Europeia na exploração. Děkuji. Evropa samozřejmě sází na kosmický program a chce na tomto poli podporovat výzkum a to by měl být hlavní, hlavní cíl našich opatření. Evropa musí učinit všechno pro to, aby, byla, aby měla vůdčí roli v oblasti kosmického výzkumu a proto potřebujeme finanční prostředky. Tento výzkum a vývoj bude skýtat velké výhody do budoucna. Chceme tedy pod, pod, pokračovat ve stávajících programech, zhodnotit jejich výsledky. Vyjednávání nebo jednání se stínovými zpravodaji probíhala velmi dobře. Všechny politické strany nebo skupiny se shodly. Rádi bychom tedy podpořili kompromis. Podporujeme i změny nebo návrhy týkající se rozpočtu, které byly během vyjednávacího procesu vzneseny. Je to jedna věc, nebo jsou to věci, které tedy jsou součástí těch kompromisních návrhů, které podporujeme. Já doufám, že tedy text, o kterém budeme zítra hlasovat, zlepší původní návrh komise. Podle mého názoru se nám podařilo vyjednat dobrý výsledek, ke kterému přispěly všechny frakce. A proto mi nezbývá, že eh, doufat, že budeme podpořeni v našem návrhu. Veškeré snahy týkající se kosmického výzkumu by měly pokračovat, jen tak se nám tedy podaří eh, dosáhnout úspěšného eh, dopadu i na do, oblast dopravy. Děkuji. Pane Zlotovský, vy nechcete se vyjádřit dobře. Tak pane Teličko, máte slovo tedy. Madam Chair, I'm not offended, even if uh, Mr. Taylor would speak first. Uh, I would... Takže uh, uh, když, když by se kolega chopil slova jako první, tak bych se neurazil. Uh, já si velmi cením práce pana Salínyho i způsobu, jakým komunikoval se stínovými zpravodaji. Domnívám se, že veškeré důležité body byly dostatečně zohledněny. Pan zpravodaj odvedl dobrou práci, stínoví zpravodajové předložili návrhy, které odpovídají naší hlavní linii. To znamená, že jsme tedy s výsledkem spokojeni. To je všechno. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, pane Teličko. Pane Taylore, máte slovo. Okay, I think it's probably the hairstyles that have... Uh... A možná ty naše účesy vedly k tomu zmatku. Já myslím, že vám ještě bude trvat, kolego, než mě doženete. Uh, já bych rád poděkoval panu Salínemu za práci. Eh, zelení jsou spokojeni se směřováním a s těmi kompromisními návrhy. Zvláště nás těší odkaz na maximalizaci socioekonomických přínosů Galilea a Egnosu, zejména v oblasti Eh, udržitelnosti životního prostředí, což bylo pro nás samozřejmě klíčové. Jsme také potěšeni, že se v kompromisech eh, objevují eh, přínosy údajů z Kopernika, tak jak, aby byly tyto údaje, tedy z vnějšího pozorování země, použity pro vnitřní a vnější bezpečnost. Takže my jsme spokojeni s tímto a podpoříme i kompromisy během zítřejšího hlasování. Děkuji, paní Arnoty, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane zpravodaji, máte pravdu kos, vesmír je neustále strategická oblast pro strategický e, rozvoj a výzkum a vývoj. Ostatně e, během studené války vlastně Spojené státy a Sovětský svaz spolu neustále jsou soupeřili a vlastně ráda bych zde připomněla, že Evropská unie se toho příliš neúčastnila. Potom úspěch programu Ariane a Evropské vesmírné agentury jsou typické příklady této mezivládní spolupráce, kterou naše frakce podporuje, stejně tak jako Vzhledem ke konkurenci Ruska, Spojených států a nových vesmírných mocností, jako je Čína nebo teď i Indie, tak je samozřejmě vhodné evropským programům poskytnout dostatečné prostředky a legislativní rámec, který je bude stimulovat, který bude umožnit, eh, umožňovat tomuto odvětví s velkou přidanou hodnotou, aby, zůstal konkuren, aby zůstalo konkurenceschopné. Nicméně se myslím, že některé aspekty zde nejsou dostatečně zohledněny a nedostatečně řeší výzvy. Kosmická politika představuje stále více takový, eh, takový slož, slepenec jaksi. Co se týká agentur Evropské unie, například Evropská vesmírná agentura, to je mezivládní orgán, který vlastně respektuje národní svrchovanost a získává, získala uznané know-how na mezinárodní úrovni. Potom je zde otázka evropské preference. Již dlouho vedoucí představitelé skupiny Ariane o tom hovoří. Pouze v Evropě institucionální Eh, akty nejsou vlastně eh, podporovány. Co se týká model Buy American Act, to je nezbytné, aby Arian měl možno, měla možnost být mezinárodně konkurenceschopná. Ještě nedávno předseda Arian Group, Aren Sharmo, říkal, že Evropa představuje pouze 2 až 3 mezinárodních eh, uvádění nových tedy eh, produktů a nových eh, výzkumných eh, elementů. Je zde určitý americký protekcionismus, který neustále roste a je čas, aby Evropa také se zabývala budoucností svého kosmického výzkumu a programu. Děkuji. Paní Revo Dalon, máte slovo vy teď. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla ještě jednou vítám tuto práci zpravodaje a jeho stanovisko pro evropskou preferenci při přidělování zakázek v oblasti satelitu v rámci evropského kosmického výzkumu pro evropské firmy. Je to velmi strategická oblast, která se zabývá otázkou svrchovanosti, je důležité, aby Evropská unie stejně jako velké mocnosti podporovaly tento průmysl. Proto vyzývám zpravodaje a ostatní kolegy, aby hlasovali proti pozměňovacím návrhům, které rozšiřují na třetí země uplatňování článku 25 o ochraně základních zájmů bezpečnosti Evropské unie. Nakonec bych ráda znala vaše stanovisko o pozměňovacím návrhu 214, kde se žádá komise, aby uzavřela rámcovou dohodu dohodu s evropskými podniky, aby se definoval víceletý eh, pracovní program pro agregaci institucionálních požadavků na uvádění produktu na trh. Jste připraveni podpořit tento návrh a zapracovat ho do eh, výboru, do zprávy výboru ITRE, který je věcně příslušný. Děkuji, pane Rikete, vy máte teď slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel <laughs> můj hlas se stále zhoršuje. Děkuji zpravodaji za jeho práci. Příspěvek Kristin Revo Dalon, tam mi vlastně vzala z úst. Je to opravdu schopnost Evropské unie zapojovat se tedy do schvalování technologií rozvíjených ve vesmíru. O tom bych chtěl hovořit. Myslím si, že toto téma by skutečně se mělo být ještě prohloubeno, protože v loňském eh, roce tam bylo více než 150 miliard euro přidaná hodnota tohoto typu činností. A je škoda, že Evropská unie roz, ne, rozvíjí technologie, jejichž ekonomické dopady potom z nich tedy nemohou těžit. To nás hodně šokovalo, když vidíme, že americké podniky vlastně převzaly vedení u těch činností, které v konečné fázi se potom přitom rozvíjejí Evropskou kosmickou agenturou. Chtěl bych učinit několik připomínek, to je, že jsme byli ohroženi institucionální povahou přístupu do vesmíru, ale nyní je to ten obchodní ráz, ta obchodní povaha tohoto přístupu, která nás ohrožuje. A je to náš způsob, jak se na věci díváme tady ta obchodní povaha relativní, protože víme, že obchodní firmy americké mají oficiální veřejné příspěvky a my musíme poněkud přehodnotit možná náš vlastní systém. Paní Arnoto tedy již apelovala na Evropu, abychom mm, to podporovali. Ty aplikované programy, včetně nyní čtvrtého a páté etapy v Evropě, Vyžaduje tedy také mezistátní spolupráci. Děkuji, pane Rikete. Nyní se obracím na Evropskou komisi, zejména konkrétně na DG. Kdo? Pane Silvo, máte slovo. Buďte vítán. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská komise má radost z této rozpravy zde v tomto výboru. Ze všech příspěvků, které jsem vyslechl, Mohu říct si, že tedy pan Salíny zpracoval zprávu, o které se komise domnívá, že je v duchu zprávy komise Rád bych připomněl, že komise je stále připravena zlepšit svůj návrh samozřejmě a zejména zohlednit to, co jsem zde vyslechl. Dovolte mi, paní předsedkyně, abych upřesnil některé záležitosti z textu komise, aby nedocházelo ke špatnému výkladu. Jednak komise navrhuje poprvé ve článku 5 aby se propojily institucionální potřeby na úrovni Evropské unie. Tato iniciativa Evropské unie nezasahuje do svrchovanosti jednotlivých členských států, takže členské státy, pokud budou chtít, mohou se účastnit. Druhá důležitá úvaha je, že dnes, co se týká Galileo, tak nemůžeme vypustit satelity z území Evropské unie, aniž bychom upřesnili, že je to spíše preference EU, aniž by to bylo potřeba více vysvětlovat. Co se týká dalších programů jako Kopernikus, tak Evropská unie to dělá prostřednictvím podniků, velkých podniků, francouzských konkrétně a tyto smlouvy, tato výběrová řízení se snažíme jaksi zachovat v rámci Evropské unie tak aby tento průmysl byl konkurenceschopný v Evropské unii. Pokud se týká rozpočtu, tak zde máme novinku v návrhu komisy. Navrhujeme rozpočet 16 miliard, ale s větší flexibilitou právě proto, aby se zohledňovaly technologické změny, technologické převraty aby nám to umožnilo v příštích sedmi letech se přizpůsobit těmto změnám a aby evropský kosmický průmysl mohl více inovovat. Nesmíme zapomínat, že v oblasti Horizont Evropa máme také částku, o které doufáme, že parlament podpoří je to tedy částka významná, která by právě měla evropskému průmyslu umožnit inovovat. A konečně první velká priorita návrhu komise je poskytovat služby, tak aby evropští občané měli nabíz, se jim nabízely služby, které umožní odůvodnit tento velký projekt, kterým je kosmický program, aby se zachovala Pozice globálního partnera Evropské unii je na světové scéně je to prostě evropský program, protože žádný stát samotný by nemohl toto dokázat ve srovnání s velkými mocnostmi. A jako závěr, paní předsedkyně, bych chtěl říci, že diskuse, kterou vedeme zde v Evropském parlamentu a v Radě, pokračuje dobře Komise samozřejmě naslouchá dvěma velkým institucím, které budou rozhodovat a jsme připraveni zapracovat vaše náměty tak, aby vlastně eh, to vedlo ke zlepšení celkového textu. Děkuji, pane Silvo. Nyní dávám slovo našemu zpravodaji, panu Salvínimu, aby uzavřel Omlouvám se za vyslovení jména, tak prosím, máte slovo. Mm, eh, ano, děkuji. Zazněly tu nejrůznější komentáře, ale ten celkový tón je ve skrze pozitivní. Nyní mi dovolte odpovědět na vznesené otázky týkající se jednak stanoviska výboru TRAN a jednak zprávy výboru ITRE, je mi jasné, že je to téma, které je pro Unii a pro průmysl ve skrze strategické. A je také pravda, že v bodě 5 jsme se snažili postarat o to, aby Evropská unie sehrávala v této strategické oblasti vůči roli. Myslím si, že si nemusíme vybírat protekcionistický přístup. To silné strategické zaměření se totiž opírá o konečný výsledek. A tím konečným výsledkem by měla být strategie, která je dobře vyvážená, eh, která povede k tomu, že Evropská unie eh, tedy bude mít vůči roli jak v oblasti downstream, tak v oblasti upstream. My jsme tady jasně viděli, jaké to je eh, při vývoji navigačních systémů Galilea. Tady tedy máme konstelaci a infrastrukturu infrastrukturu, která je konkurenceschopná, inovativní a máme průmysl, který, je, který tuto infrastrukturu využívá a jsou tu ještě určité nedostatky v tom uplatňování. Takže na to se také musíme soustředit. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak jdou eh, podobným směrem. Měli bychom mít na paměti, že musíme neustále respektovat pravidla trhu. Rád bych poděkoval všem kolegům, se kterými jsem na tomto stanovisku spolupracoval. Děkuji za konstruktivního ducha. Pokud jde o pozměňovací návrh 214, tak k tomu mám ještě určité otazníky. Důležité je to, co tady píšeme v tom kompromisu. Na tom bychom se měli zaměřit. Děkuji, pane Saliny, a hlasovat budeme zítra ráno od 9 hodin. A nyní přecházíme ke zprávě z vlastního podnětu o vojenské mobilitě, kde naším zpravodajem je pan Telička, takže prosím, máte slovo. Thank you, colleagues. Uh, the, the issue... Děkuji, kolegové. Již se tímto tématem tématem zabýváme po nějakou dobu, nejenom v souvislosti s touto zprávou, ale eh, víte, že v souvislosti s návrhem nařízení. Eh, my jsme dostali 57 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska a bude se hlasovat o šesti kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji za eh, doporučení a vstupy mnoha kolegů a za to, že mnoho bodů se ukázalo jako velmi relevantních. Eh, jsou tady některé věci, které jsou předmětem obav eh, v některých eh, frakcích, a to nejenom jednotlivců, ale celých těch frakcí či větších skupin. A my jsme se v tom návrhu stanoviska snažili tyto obavy ehm, zohlednit či ošetřit. Ty obavy se týkaly nedostatku procesních pravidel pro celou tu obálku eh, vojenské mobility a vůbec eh, obavy se týkaly i toho, co se vlastně myslí vojenskou mobilitou eh, s panem Marinesku minulý týden během zasedání stínových zpravodajů se ukázalo, že je zde eh, určité eh, neporozumění, pokud jde o ten, ten vojenské projekty dvojího užití, kde budou ty finance eh, seškrtány. A to jsme se pokoušeli v těch kompromisech zohlednit, protože tyto projekty v podstatě posilují evropskou kapacitu, tedy schopnost reagovat na vojenské požadavky nejenom, ale reagovat také na nouzové situace, přírodní katastrofy, humanitární krize a takové podobné. Vy eh, sama jste se k tomu v tomto duchu vyšetřovala, takže já si myslím, že ta, to, ten problém je dobře vyřešen. Eh, nastavili jsme také lhůty eh, pro to, aby komise a komisař vyjasnili to, co jsou ty vojenské požadavky a ty konkrétní výčet také seznám těch 20 vhodných projektů. To bylo druhým cílem dát tedy tento jasný harmonogram a my jsme tam zakotvili závaznou podmínku, aby tyto projekty byly skutečně projekty dvojího užití a aby ty projekty byly jasně a pevně zakotvené v rámci eh, dopravního dopravní infrastruktury TNT. A pak jsme se za měřili na přeshraniční a multimodální projekty. To jsou projekty, kde komise sama zmiňovala, že toto jsou ty projekty, kde je nejvíce eh, příležitostí a komise eh, tedy toto uvádí, že ty příležitosti leží v těchto přeshraničních a multimodálních projektech. Domnívám se, že ty kompromisy eh, odrážejí ty nejjasnější nebo ty nejzásadnější pozměňovací eh, návrhy. Je to eh, stanovisko pro výbor SEDE a doufám, že během zítřejšího hlasování se nám podaří vysnat jasný signál výboru SEDE v tom smyslu, co očekáváme, že se objeví a že tady jasně eh, řekneme, že ten kontext bude eh, nadále hm, jaksi pevně v rukách výboru, našeho výboru, výboru stran. Tolik tedy v tomto okamžiku děkuji. Děkuji, pane Teličko za vaše jasné vysvětlení a tím otevírám debatu. Pan Finn van den Kamp se hlásí o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve řekl, že pan Marinesku se naší dnešní schůze dnes bohužel nemůže zúčastnit, proto to vezmu za něj a rád bych poděkoval panu zpravodaji, panu Teličkovi i ostatním stínovým zpravodajům a rád bych jim také poblahopřál, protože si myslím, že v tom stanovisku se přesně odráží to, čeho chceme jako výbor pro dopravu dosáhnout. A tím myslím především ten ústřední prvek, to znamená tu integraci dopravních koridorů, dále otázka dvojího užití. Jsem rád, že ta otázka dvojího užití zmíněna byla. To byl první komentář. A druhý komentář, myslím si, že bychom se měli držet eh, toho základního principu u nástroje pro propojení Evropy. Jde o to, aby ty prostředky nebyly vynakládány nějakým netransparentním způsobem, abychom jasně věděli, co se s těmi eh, penězi děje. Ale to je v podstatě všechno, co jsem chtěl říci. Naše návrhy se eh, byly zahrnuty do kompromisních pozměňovacích návrhů. Pokud jde o harmonogram, to znamená tu lhůtu 31. prosince tohoto nebo roku 2019. Já si myslím, že ten přístup je velmi dobrý. Bylo by dobré, kdybychom věděli, jaký to celé má mít výsledek, na co je to zaměřeno. A e, dovolte mi, abych formuloval ještě jeden komentář, který najdete v pozměňovacím návrhu číslo 6. Je to téma nových technologií. Já jsem pouze obyčejný občan. kolem e, mé předzahrádky žádné tanky nejezdí, ale tady jde o bezpečnostní situaci, o nové e, obavy nebo pochybnosti, které tu máme. Frakce EPP tedy e, podpoří kompromisní pozměňovací návrhy, pokud to mám schrnout. Ano, děkuji. Paní Grapini máte slovo. Vreau să mulțumesc raportorului. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Dobře jsme spolupracovali. A myslím si, že je op- co se týká těch výdajů do infrastruktury, to je potřeba podpořit, to je také jak tedy pro obranou politiku, tak pro civilní oblasti. Našli jsme poměrně široký konsenzus a já doufám, že se to projeví i zítra při hlasování. Několik bodů o kterých bych možná ještě chtěla se spravodajem hovořit. Nepochopila jsem úplně, proč jeden z mých návrhů 57 kde se hovoří o tom, že je důležitá spolupráce členských stát, mezi členskými státy, aby byla e, efektivní doprava. Proč tedy byl stažen? Já si opravdu myslím, že tato propojenost a tato spolupráce mezi členskými státy je velice důležitá, zejména přeshraniční spolupráce. Nevím tedy, proč tento můj návrh nebyl převzat. A potom je zde ještě otázka těch dvojího využití infrastruktura. Co se týká přístavu a letišť, to by nemělo být zapracováno. Já si myslím, že také letiště a přístavy by, tam by měly být stanoveny specifické podmínky a myslím si, že vojenská Eh, infrastruktura by měla být eh, pojata zvlášť, tedy odděleně od civilní infrastruktury. Musíme mít na mysli nejen válku, ale také přírodní katastrofy, kde je zapotřebí pomoc. Bo, tak tam využíváme vojenskou infrastrukturu, někdy také pro pomoc civilnímu obyvatelstvu. Myslím si, že to je důležité. Další řečník. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Pana Teličky, e, jeho Já bych mohl e, citovat e, pana Teličku a jeho stanovisko, které bylo k té předchozí zprávě. Já zcela podporuji tento text. Děkuji. Tak to bylo krátké, stručné a velmi výmluvné. Pane Taylore, máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji, paní předsedající. Já se také pokusím být stručný. Stínový Zpravodajem za zelené by pan, byl pan Delandu a on mě poprosil, abych vyjádřil toto, že zelení eh, nepodporují, aby vojenské programy spadly do programu CEF, eh, nástrojů pro propojování Evropy. Ty totiž míří k malému udržitelnému eh, rozvoji a slouží k tomu, aby byl možný volný pohyb zboží a služeb služeb a pokud do, eh, pod CEF i eh, vojenské prostředky, tak tento civilní eh, záběr bude ohrožen. Tady je kritérium dvojího užití a to je, může být různě interpretováno. Může se totiž stát, že ty peníze určené na civilní projekty potom půjdou na projekty, které mají hlavně vojenskou aplikaci a projekty realizované v rámci vojenské mobility eh, eh, se týkají zejména silnic a pokud máme naplňovat klimatické závazky a když si seznámíte s tou, eh, s, s tou zprávou Mezinárodního panelu ke klimatu, tak všichni si uvědomíme, že skutečně ty věci je třeba řešit. Eh, je třeba investovat do jiných eh, modů dopravy, zejména železnici. Vojenská mobilita představuje překážku tomuto eh, vývoji a investice které jsou potřeba do civilní infrastruktury, ty jsou velké a program CEF má řešit ty potřeby, vojenské mobility a proto bychom chtěli, aby ten přístup byl vyváženější, aby civilní záběr byl důraznější než ten vojenský. Děkuji. Děkuji, paní Arnoty. Máte teď slovo vy. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Teličko, za vaši zprávu. Pozměňovací návrhy by mohly jít směrem k vylepšení textu, to ano ale ve skutečnosti neodpovídají na základní otázku, která byla předmětem jednoho z našich pozměňovacích návrhů. Je legitimní, aby se Evropská unie změnila v dodavatele NATO, má financovat rozvoj, rozvoj infrastru, dopravních infrastruktur, aby odpovídala nebo reagovala na vojenské potřeby NATO? v rámci nějaké hypotetického vojenského eh, útoku. To jsou skutečně zásadní otázky, které se týkají pravomoci členských států. Já si nemyslím, otázka při vhodné infrastruktury pro vojenské potřeby v případě přírodní katastrofy vyžadující použití armády je pouze doplňková a to nepůsobí problémy zejména těm, kteří říkají, že mají pacifistickou ideologii, ale je to samozřejmě politická otázka, ať jsou jakékoliv pozměňovací návrhy nebo kompromisy, o kterých budeme hlasovat a buď je schválíme nebo odmítneme. Teď se obracím na Evropskou komisi a dávám slovo panu Kolsonovi. Dobrý den. Prezident. Dobrý den. Komise bych chtěla nejprve poděkovat zpravodaji a také vašemu výboru za veškerou odvedenou práci na této zprávě. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly předloženy, tak si myslím, že mohu říci, a zejména na základě toho, co zaznělo ze strany zpravodaje o, konsens, o kompromisních pozměňovacích návrzích, že zcela souhlasíme s těmito návrhy. Zejména podporujeme to, že tento rozpočet v žádném případě nemůže financovat investice, které nebudou mít civilní využití. Že tyto investice musí být vlastně v určité centrální síti TNT a nikoli vně této sítě a že se musí týkat všech způsobů dopravy. Také jsme zaznamenali a souhlasíme s tím, to, že tento typ financování má velký význam v oblasti v, v, občanské dopravy v případě přírodních katastrof a jiných naléhavých případů. Souhlasíme s tím, že toto financování se musí přednostně týkat multimodality a přeshraničních investic. A konečné fázi zcela souhlasíme s tím, že podmínky, přesné konkrétní podmínky tohoto financování budou uvedeny v aktu přenesené pravomoci od 31. prosince 2019. Děkuji za DG Move tedy, za tento příspěvek. Pane Teličko, teď máte slovo, abyste uzavřel tuto debatu. Thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, začnu spíše od konce, téměř od konce. Ehm, Padam Frakty říkala, že jde tady o politickou věc, chápu její stanovisko, pokud je pochopitelné, že jednotlivé frakce, frakce na to nahlížejí eh, různým způsobem a je tady celá řada prvků, které mohou některými z nás být eh, nahlíženy jako mm, eh, to, že Evropa má vlastní eh, mm, vojenskou vybavenost a potenciál a pokud se to nějaké skupině politické nelíbí, tak o tom takto hovoří, ale nemohu souhlasit s tím, že toto je že to je ve službách NATO, že, to tady, že tím máme poskytovat NATO služby. My eh, tady hovoříme čistě o evropských aspektech a když se podíváte na ty dokumenty, které byly dosud přijaté, tak ta, ten postup je zcela jasný a my to eh, jasně začlenujeme do toho eh, nastaveného rámce, tak aby to bylo odolné nějakému vykolejení. Pan Tej Taylor, chápu, že zelení mají určité stanovisko, určitou pozici a možná je škoda, že eh, stínový zpravodaj se v těch diskusích se mnou nesnažil o dosažení eh, nějakého Eh, kompromisu, protože to by mohlo být celkem mm, jednoduché a celkem tady byl, eh, byla velká schoda a já mm, bych byl doufal, když tak i v bilaterální eh, konzultace, ale nechápu, pane Taylorové, proč, Taylore, proč zelení kolegové mm, nadále zastávají názor, že bereme peníze z dopravy zprávy. To je obráceně. Já bych skutečně doporučil kolegům, aby si to přečetli, aby se podívali do, do víceletého finančního rámce. Je tomu obráceně. Pokud budete hlasovat proti, tak budete eh, hlasovat proti tomu, že 6,5 milionů vojenského, miliard vojenského rozpočtu bude do toho civilního rámce. Tomu budete říkat ne, to budete odmítat, že budete vlastně chtít, že to je na všech, kteří stojí mimo, nebo že to jde na něco, co je mimo tento rámec. 6,5 miliard, pokud nebude budou vy, eh, využity, tak potom eh, eh, půjdou na dopravu, jasně, a vy budete vlastně tím říkat, že mají ty peníze jít někam jinam. To vaše zamítnutí zítra bude znamenat, že ty peníze skončí jinde, ale respektuji, že tady máte toto stanovisko. K paní Grapíny. Eh, eh, eh, jejíž spolupráci si velmi, jejíž spolupráci si velmi čením hovoříme spolu napřímo, takže je vidět, že to může takto fungovat. Váš pozměňovací návrh 57, že v tom smyslu, že evropské státy by měly eh, usilovat o tedy posílení těch eh, projektů dvojího užití a snížení administrativní zátěže. Eh, mm, je ve stanovisku máme omezený počet slov a je těžké vše mm, pokrýt a to si myslím, co tady se říká, um, to je, myslím, jasně dané a tady vy používáte ten termín dual, dual, cross-border dual use eh, transport a to, to je Eh, to, to, co říkal pan Taylor, že to jak také, že to je vlastně eh, nejvíce na, žele, na silnicích a jak to víte, to, tak to není, to nikdo neví. Eh, my se nezaměřujeme jenom na železnice a právě, pardon, jenom na silnice a protože když mluvíte o silnicích, tak jsem, tak jsem to tam nedal, protože rozhodně nemůžeme říct, že to jsou jenom silnice, to nikdo nevíte, ale pokud máte těžké vojenské zařízení, zařízení. Určitě ho nebudeme dnes převážet po silnicích, ale po železnicích nejenom, protože je to ekologič, eh, ekologičtější, ale protože to eh, tak lépe eh, funguje. Proto tam ten pozměňovací návrh není. Pokud jde o zapojení letišť a dvojí užití, tam je jasné, proč to tak není. Nechceme směšovat civilní a vojenská letiště. Je možné, že v některých regionech, kde není vojenské letiště a stačí jenom malé úpravy, aby eh, eh, letadla s těžkým zařízením mohla přistát. Proto jsme tam to jasné odmítutí nedali, ale chápu, že hm, tak toto a to vysvětlení asi vy nepřijímáte, ale eh, ještě si můžeme tyto věci vydiskutovat. Děkuji, paní předsedkyně. Merci, monsieur Telin. Děkuji, pane Teličko. Pane Taylore, vy jste chtěl odpovědět. Já jsem chtěl jenom vyjasnit. Já chápu, že pan zpravodaj neví, zda to bude eh, na silnicích. Já jenom říkám, aby se zaměřil na to, jak je CEF využíváno v současné době a proto máme ty starosti. Já nejsem sám stínovým zpravodajem, jinak bych o tom s vámi hovořil na eh, setkání se stínovými zpravodaji. Dobře, v tom případě já nemohu Eh, mm, eh, reagovat, je protože pan Taylor jenom předává informace a nereaguje na to, co já říkám, takže eh, se k tomu již nebudu vyjadřovat. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. Připomínám, že hlasovat o této zprávě z vlastní iniciativy budeme zítra od 9 hodin. A pokračujeme v našem programu. Je to poslední bod naší dnešní odpolední schůze. Týká se protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi EU a Jordánskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii. A naším zpravodajem je pan Keith Taylor, takže prosím, máte slovo. Parol est à vous. Oh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji ještě jednou. Já jsem tedy zpravodajem parlamentu, pokud jde o tuto leteckou dohodu mezi EU a Jordánsko-Hašimovským e- královstvím. A já navrhuji výboru TRAN, aby souhlasil s uzavřením tohoto protokolu. Děkuji. Pane Kore, máte slovo. I já budu takto stručný, souhlasím s názorem pana zpravodaje Taylora a navrhuji, abychom tedy s protokolem vyslovili svůj souhlas. A nebudu mít žádné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Teličko, teď máte slovo. Thank you, Madam Chair. Still L. Děkuji, paní předsedkyně. Pod dojmem toho, co tedy zelení uh, mají Eh, nebo navzdory tomu, jak zelení přistupují k vojenské mobilitě, i já s tím souhlasím. No tak vidíme, Alde a zelení se shodují, tak všechno kde k lepšímu. Chce se někdo jiný ještě vyjádřit, někdo se nehlásí, takže připomínám, že lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovena na pátek 12. října v poledne. Připomínám, že je to schvalovací postup pouze pozměňovací návrhy ohledně zamítnutí návrhu budou přijat přípustné. Takže pokud nemáte žádné další body nebo otázky, tak budeme pokračovat nyní za zavřenými dveřmi schůzí koordinátorů. Sejdeme se na pokračování naší schůze výboru pro dopravu zítra v 9 hodin. A nyní se dostáváme ke schůzi koordinátoru. Krátké přerušení, tak aby se ukončilo víc internetové vysílání a aby uh, ostatní lidé mohli víc ze sálu. Děkuji.